A nyní na pořadu jednání je společná rozprava o jednotném evropském prostoru, jednotném evropském nebi. K tomu je zpráva pana Marinesko o implementaci jednotného evropského nebe a zpráva Sasoliho, která se týká navigačních služeb. A dám bez meškání slovo panu zpravodaj paní Marineskovi. Paní předsedkyně, dámy a pánové, zhruba 26 tisíc eh, letů denně, 600 milionů cestujících každý rok, 500 tisíc pracovních míst eh, v leteckých společnostech ve vzduchu i na zemi. Eh, méně než 100 tisíc míst v rámci navigační kontroly a administrativy. Přeplněná letiště, komplikované trasy státní monopoly, které jsou vlastně poslední, které zůstaly v Evropské unii. To je stručný obrázek leteckého sektoru v Evropě. A když vypracováváme nařízení legislativní, musíme vzít v potaz všechny aktéry, to znamená lidi, společnosti, zprávy. A v tomto případě je tedy by měla být architektura leteckého prostoru, která je založena na efektivitě, nikoliv na hranicích a na letech. Jaký by byl výsledek? Výsledek by byl o 15 minut kratší let, zkrácení tedy letu o 15 minut z průměrné doby dvou hodin. Méně eh, paliva, méně emisí CO2, méně nákladů, menší ceny lístku a pasažerský komfort. O, o to už se snažil uh, SES 1, 2, 2 plus a samozřejmě SESAR, to znamená uh, předchozí uh, části tohoto programu. Eh, máme tu některá zlepšení, jako je sledování výkonnosti, řízení sítí a tak dále. Bezpečnost letů se nijak nebyla negativně ovlivněna těmi předchozími programy, naopak a e, Tudíž e, ovšem zatím stále nedochází k pokroku, pokud jde o reorganizaci leteckého e, prostoru a funkční bloky jsou nedostatečné. Překážky jsou zejména politické a sociální. Vlády a odbory se staví proti, hlavně ze strachu. Evropská unie výrazně investovala do SESARu, což je budoucí systém navigace leteckého prostoru. Samotný, samotné průmyslové odvětví investovalo eh, do nových technologií a už se mohou implementovat eh, první výsledky. Neučinit to by, byla ne, by bylo neodůvodněné mrhání veřejnými eh, prostředky a znamenalo by to značnou ztrátu pro cestující. Máme tu možnost územního uspořádání, které bude vycházet zejména z účinnosti, reorganizace celého prostoru. Dále eh, je potřeba, aby existovala organizace, která bude vyhodnocovat účinnost a aby existoval také systém který bude podroben jakémusi reviznímu dozorovému hodnotícímu orgánu. Musíme, eh, samozřejmě, že v, ve výboru pro dopravu eh, bylo nakonec eh, zamítnuto to oddělení služeb a bylo zaveden služeb systém hodnocení několika nabídek. Jedná se tedy o řadu kroků, které by prospěly všem zejména těm, kterým má letectví sloužit, to znamená pasažérům. Ale už ne tak pozitivně, jak se k tomu staví členské státy, respektive jejich administrativy. Eh, oni eh, se staví spíše za zájmy eh, těch pracovníků na zemi, nikoli v cestujících, ale pro nás je nejdůležitější cestující ten musí požívat veškerý komfort té cesty. Je mi tudíž nesmírně líto, že dvě předchozí předsednictví, litevské a řecké, nebyly schopny zahájit jednání v radě. Toto ukazuje, že členské státy vědí, že když se začne jednat, tak se nebude možno zabránit dohodě. Proč? Protože proti tomu prostě neexistují žádné pádné argumenty. Děkuji nyní pan Sassoli, čtyři minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych nejprve chtěl poděkovat svým kolegům, stínovým zpravodajům za eh, konstruktivní spolupráci na eh, tomto textu. Eh, nařízení o letištích a zprávě letového provozu a navigačních službách je součástí balíčku, který komise předložila v červnu s cílem zvýšit celkovou efektivitu eh, využívání vzdušného prostoru eh, prostřednictvím eh, reformy sektoru navigačních služeb. Text jednotného evropského nebe je velice složitý a bude mít efekt v mnoha členských státech. Jde o velice široké aspekty a souvisejí s tím i kontroverzní otázky, jako je nedostatek efektivity efektivity z letového dozoru, e, roztříštěnost systému zprávy letového provozu Eh, ta část, který eh, jejímž jsem zpravodajem, se týká bezpečnostních otázek a eh, pravomocí Evropské agentury pro bezpečnost v letectví. Cílem je nastavit vysoký a jednot, vysokou a jednotnou úroveň bezpečnosti. Takže jde o velice technické nařízení, ale týká se také otázek řízení agentury. První část textu se zabývá aktualizací pravidel pravidel eh, jednotného evropského nebe v oblasti eh, navigačních služeb a zpráv letového provozu a také eh, reformy řízení v této agentuře. K těm technickým aspektům my jsme vyslechli celou řadu lidí, Evropskou komisi i další aktéry a všichni se jednomyslně shodují, shodují na tom textu tak, jak je podán Hovoříme tady o plánování produkci, operačních aspektech a o zahrnutí e, systému e, řízení letového provozu, e, vydávání certifikátů pro piloty. Cílem je ve všech případech nastavit vysokou a jednotnou bezpečnostní úroveň. E, něco jiného e, je potom ta druhá část, která se týká řízení agentury. E, tady je návrh komise poměrně neotřelý v tom, že chce zreformovat agenturu samotnou tím, že přerozdělí její pravomoci. Stane se tedy, že EASA se bude soustředit na dohled a udržování technických bezpečnostních standardů, a Eh, Eurokontrol potom bude vykonávat tu operační část. Eh, to, takový byl záměr už ze začátku, ale komise chtěla změnit jméno eh, na Evropské, Evropský úřad pro letectví. Takže se ukazuje od samého začátku, že komise chtěla vytvořit agenturu podobnou, jako je americká Federal Aviation Agency. Komise chce také využít využít eh, meziinstitucionální dohody z července 2013, podle níž může eh, komise a rada eh, zahájit vyjednávání o společném přístupu k evropským agenturám, přestože to není právně závazné a má jít o postupy případ od případu. Bude to znamenat pokrok a e, pokrok směrem k lépe fungujícím agenturám. Takže EASA e je e, jednou z největších agentur a komise jí svěřila důležitý úkol a je nezbytné, aby parlament se podílel na tomto procesu a proto ředitel agentury bude pravidelně předstupovat před dopravní výbor parlamentu a podávat zprávu o činnosti a plánech agentury. Víme, že bude docházet k dalším strukturálním změnám, ale nejvyšší prioritou musí být bezpečnost, protože počet letů v celém světě samozřejmě neustále roste a je eh, důležité si uvědomit, jaká bude situace v Evropě. Eh, členské státy už nebudou stačit zemím na ostatních světadílech a eh, pouze centralizovanější řízení nastaví patřičnou úroveň bezpečnosti a konkurenceschopnosti dostupnosti. Z toho poplynou okamžité výhody, levnější letenky, vyšší bezpečnost, snížení eh, roztříštěnosti řízení letového provozu, menší spotřeba paliva a tím i eh, menší znečištění eh, méně spožděných letů, a takže je důležité, abychom se této výzvy zhostili. Eh, protože, by, protože jde o eh, jasný zájem naší ekonomiky. A na závěr, paní předsedkyně, eh, technickou poznámku, protože sekretariát výboru TRAN rozeslal text, který neobsahuje dva, obsah, dva pozměňovací návrhy 43 a 44. Ty byly odhlasovány ve výboru 30. ledna, ale z technických důvodů se ne, podařilo ten text změnit, takže do zítřejšího hlasovacího seznamu budou přidány podány dva pozměňovací návrhy. Děkuji a nyní paní komisařka Reding. Paní předsedkyně, jednotné evropské nebe patří k nejdůležitějším aktům eh, v letectví. Náš systém řízení letového provozu není dostatečně koordinován, spolehá na zastaralou technologii a zaostává za srovnatelnými systémy. Jednotné evropské nebe je projekt, který ty problémy řeší. Zajišťuje jasný dohled, připravuje kroky pro modernizaci technologií a poprvé v historii letecké dopravy Eh, také dokáže pozastavit nárůst nákladů. Můžete říci, že kdybychom všechny tyto krásné kroky už dělali, proč bychom potřebovali nový návrh? Odpověď zní, že jsme teprve na počátku dlouhé cesty. A ačkoliv jsme dosáhli určitého pokroku, cíl je ještě daleko. SES eh, 2 e Plus, eh, to je iniciativa, která nepředstavuje novou politiku, nýbrž jde o posun k další fázi v implementaci existujících strategií a právě k tomu potřebujeme tento návrh. SES 2 e plus zajišťuje, aby dozorové orgány byly eh, nezávislé eh, od subjektů, nad eh, kterými dohlížejí velmi často bývá dnes ještě dozorová agentura propojená se subjektem, na který dozírá, dokonce někdy tam působí stejní lidé a to zcela jistě nezajišťuje tu nezávislost, po níž voláme. Úloha komise a Eurokontrolu eh, by měla být také posílena, měli bychom se vyhnout duplicita, měli bychom také zajistit vyšší transparentnost poskytování služeb. Služby v letecké dopravě se zatím eh, nezajišťují formou eh, zadávání veřejných zakázek, tak jak by měly. A vytvářejí se, měly by vzniknout takové systémy, které zajistí vyšší flexibilitu a vyšší svobodu. Rozhodování bude racionálnější a nezávislejší. Pokud jde o pozměňovací návrhy parlamentu, rozumím tomu, že v některých zemích myšlenka nezávislého dozorového orgánu je obtížně přijatelná, ale pokud nebudou věnovány prostředky takové nezávislosti, nepodaří se nám implementovat jednotné evropské nebe ani bezpečnostní zajištění. Audity Evropské agentury pro letectví také zjistili určité eh, ta pochybení, která by měla být napravena ještě předtím, než dojde k nehodám. Také je důležité oddělit poskytování služeb v letecké dopravě, protože by to mělo zajistit transparentní a spravedlivé přidělování veřejných zakázek. Eh, Poskytovatelé služeb by měli být vybíráni podle jasných a objektivních kritérií. Komise vítá většinu eh, pozměňovacích návrhů eh, k nařízení o jednotném evropském nebi. Pouze v několika případech komise nezdílí názor výboru pro dopravu. Pokud jde o akt ty přinesené pravomoci. Domnívám se, že bychom eh, měli vycházet ze společného porozumění těmto aktům a neměli bychom zavádět nové přístupy, ačkoliv i komise eh, umožňuje využití expertních skupin. Také by mělo proběhnout konečné hodnocení ze strany eh, vedoucího představitele Úřadu pro letectví. Na závěr bych chtěla ještě jednou poděkovat parlamentu za podporu. Úspěšné dokončení prvního čtení zdůrazní úlohu rady a také posune členské státy k tomu, aby se také aktivně k této problematice postavili. Děkuji a nyní za jednotlivé skupiny začneme EPP. Pan Rike Děkuji vám, paní předsedkyně. Dovolte mi, abych v první řadě poděkoval zpravodajům za velmi důležitou eh, práci, která byla i těžká. Samozřejmě ta výzva spočívá v tom, že eh, aktérů je mnoho, představují velkou diverzitu, eh, jsou tu velké výzvy bezpečnostní, environmentální a samozřejmě i různé národní zájmy. Všechno napovídá tomu, že Eh, letecká doprava bude v příštích letech výrazně růst a my nejsme vůbec připraveni, jak už bylo řečeno. Letecký prostor je i nadále rozdrobený, což znamená, že toto zvýšení dopravy povede ke eh, k přetížení, k zácpám a to bude mít své eh, náklady jak ekonomické, tak i náklady na životní prostředí, zvýšená spotřeba paliva, emise CO2 a tak dále. A samozřejmě to může mít i bezpečnostní um, problémy. Uplatňování tohoto eh, programu může mít dopady i na konkurenceschopnost eh, v Evropě. Pan Marinesku připomněl, jaké to může mít dopady na pracovní eh, místa, zejména kvalifikovanou práci. Jsou tu některé firmy, které, um, mus, kterým musí být uh, takto pomoženo v rámci mezinárodní konkurence a samozřejmě cestujícím, aby um, měli k dispozici bezpečnou a rychlou dopravu. Musí existovat in, zlepšená interoperabilita eh, pomocí systému Cezar a eh, na závěr, navzdory reálným eh, problémům, tak a té, tomu zablokování na národní uh, úrovni, tak si myslím, že eh, mezivládní systém se chýlí ke svému konci a musíme přistoupit eh, k integraci evropského leteckého prostoru. Děkuji. A slovo má pan Danelis za SAD 4 minuty. Děkuji za slovo, paní předsedkyně, paní komisařko, volby se blíží, Eurosek, euroskepticismus nabývá na síle a nyní je nám řečeno, že eh, máme občanům vysvětlit, k čemu Evropská unie je ve věcech velkých i malých. Jednotný trh, leteckých služeb, zpřístupnil cesty letadlem pro mnohé z nás ale čím více té dopravy bude, tím více také spoždění. Takže lety budou dražší. A bude to vyvolávat otázky ohledně toho, do jaké míry jsou bezpečné. Nejsme zkrátka připraveni na 21. století, alespoň letecké společnosti nejsou připraveni. A bezpečné eh, cesty bez spoždění jsou něčím, co nejsme schopni zaručit. Pod záminkou národní svrchovanosti a subsidiarity je kontrola navigace leteckého prostoru nadále v národní kompetenci. A je tak obětí různých eh, zájmů. Máme 38 systémů, které 28 systémů, které nejsou kompatibilní a e, i to samozřejmě způsobuje velké škody. E, Spojené státy rovněž poskytují veřejné služby jako my, ale existuje jednotný e, letecký prostor, jednotné NSAP a takže nezapomínejme eh, na to, že konkurenceschopnost našich letišť oproti letištím na východu je teď pod tlakem. Potřebujeme organizační změny. A to nesouvisí s eh, tím, jestli máme na letištích do zaměstnanců a tak dále, nebo jak eh, dobří jsou. Ne, samozřejmě oni odvádí vynikající práci ale dopravy je více, ta doprava je bezpečnější, víme, že v Evropě je bezpečné cestovat, ale potřebujeme přijmout další krok a tímto krokem je racionalizace. Potřebujeme tudíž implementovat e, tento projekt jednotného evropského nebe, tak abychom minimalizovali vzdálenosti a minimalizovali náklady na jednotlivou cestu a na palivo, které je k tomu potřeba. To bude znamenat i nižší náklady pro životní prostředí, i pro společnosti a pro cestující. Musíme zlepšit eh, výkonnost jednotlivých provozů tak, abychom naplnili cíle, které jsme si vytyčili, včetně kritérií transparentnosti pro ty eh, firmy, které zajišťují logistickou podporu. Jednotné evropské nebe je jakousi sázkou, ale kterou můžeme vyhrát. Je to také symbol pro Evropskou unii. Nesmíme znovu hrát tu samou hru neustálého odkládání a prodlužování jako rada. Takže blahopřeji oběma zpravodajům za vynikající práci a za kvalitní zprávu, kterou vypracovali. Nyní za ale pan Benjan, dvě minuty. Thank you, chair, and... Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji také zpravodaj a kolegům eh, za tuto zprávu. Nebudu zdůrazňovat, že potřebujeme jednotné evropské nebe dnes, potřebovali jsme ho už zítra. Zklamala mě absence politické vůle politiků členských států Ehm, ale jsem rád, že mohu říci, že britská vláda jednotné evropské nebe plně podporuje a podporovala. Tady ukazujeme, že i Británie si přeje více Evropy, i přesto, že někteří naši eh, konzervativci flirtují s vystoupením z Unie. Ehm, Letový prostor v EU představuje zhruba 3 miliardy ehm, a vidíme také narůstající emise CO2. Potřebujeme efektivnější řízení, tak abychom se e, vyhnuli přeplnění letového provozu a také, abychom dokázali splnit ekologické cíle, byly trvale udržitelní. K tomu musíme vyvíjet správné úsilí již nyní, ale zklamalo mě, že národní politika sehrála úlohu v tomto návrhu, který měl být věnován evropské přidané hodnotě. Ale vidíme zdravý rozum v tom, že vylučujeme z této právní úpravy eh, letiště na Gibraltaru. Tady bychom se měli snažit lepší koordinaci eh, v řízení letového provozu a Gibraltar není osamocen, musí spolupracovat se španělskými kolegy v Sevilě. Proč někteří kolegové chtějí bránit této spolupráci? Proč chtějí izolovat Gibraltar? Liberální demokraté budou hlasovat proti všem návrhům, které se snaží Gibraltar vyčlenit z této právní úpravy. A i přesto, že jsme hluboce oddáni jednotnému evropskému nevy, budeme možná muset nakonec v konečném hlasování zdržet, protože Gibraltar je součástí EU a proč má být vyčleněn z platnosti evropské legislativy? nenahrávejme nacionalismu. Podpořme návrh komise, která chtěla původně zahrnout Gibraltar. Prosím, hlasujte proti návrhu 27. Děkuji. Děkuji, říká předsedkyně. Za zelené paní Lichtenberger. Jedna minuta. Děkuji. Eh, v podstatě eh, je eh, evropské jednotné nebe fascinující myšlenkou, ale bohužel se nezdá průchodná u členských států, protože je to v podstatě taková myšlenka, u které členské státy mají pocit, že by se měli snad vzdát svého vzdušného prostoru. Očividně toto je ten důvod, proč Eh, provádění funkčních vzdušných bloků jde poměrně stuha a eh, že vůbec nebylo zrealizováno tak, jak to komise plánovala. Přesto tu došlo k pokrokům. Dnes máme lepší spolupráci, e, lepší organizaci, spoždění e, e, se opravdu zmenšila v mnoha oblastech, také se zkrátily trasy i jinými opatřeními. Vojenské prostory byly poněkud otevřeny. Komise nicméně v těch otázkách separace jde občas příliš daleko, proto to také dopravní výbor odmítnul eh, a škrtl celé pasáže, protože tady jde o čistě ideologickou otázku. Tady jde neustále o to oddělování služeb a eh, to eh, musí se provádět na bázi jednotlivých členských států. Pokud jde o akty přenesené pravomoci, poslední slovo, eh, tak to je taky taková posedlost komise. A já to často vnímám jako taková zadní vrátka, jak obcházet eh, demokratickou kontrolu. Děkuji a nyní za ECR eh, e paní Foster na minutu a půl. Eh, děkuji. Před 12 měsíci eh, byla eh, podpořena e, moje zpráva o implementaci jednotného evropského nebe. E, my jsme vyzvali komisi a e, členské státy, aby se probudili a já proto vítám návrh komise. Já naprosto podporuji cíle jednotného evropského nebe i technickou zprávu pana Sasoliho, ale máme tu několik problémů s zprávou Marinesku. Za prvé, nemůžeme podpořit fúzi stávajících orgánů leteckého provozu do jediného subjektu. Eh, je to, eh, není, není to nutné a vytváří to právní problémy v mnoha státech. Například ve Spojeném království eh, existuje několik, několik set parlamentních aktů za posledních 40 let, které by se museli bezdůvodně měnit. Pokud je o tu nezávislost, tak tu je potřeba plně zvážit a vypracovat posouzení dopadu. A nakonec se dostáváme k Gibraltaru, což je britské zámořské území, které by bylo podle současného znění vyloučeno změnil. Eh, bohužel španělští kolegové se zachovali velice provokativně a skandálně, eh, protože dohodu z roku 2006 podepsali všechny strany a eh, my nejsme připraveni se vzdát těch výhod, které by jednotné evropské nebe přineslo. Eh, tady jde o dětinské chování, které by mohlo zničit celý projekt, který by mohl přinést 300 tisíc vysoce kvalifikovaných pracovních míst, zlepšit letecký provaz, zmenšit eh, ceny letenek a také značné snížení eh, produkce CO2. Takže proto vás žádám o podporu naší pozice při zítřejším hlasování. Děkuji. Děkuji a nyní za GUE pan Kohlíček na jednu minutu. Vážení kolegové, Evropská komise, tak jak se blíží konec jejího mandátu, začíná připomínat sbor finišujících závodníků. Řada neuvážených ultraliberálních návrhů způsobuje, že popularita evropských institucí na veřejnosti povážlivě klesá. Jedním z těchto návrhů je bohužel přepracování jednotného evropského nebe, takzvané SES 2+

Děkuji vám, paní předsedající, pane komisaři, kolegové. Chtěl bych poděkovat panu Sasolimu, panu Marineskovi a také stínovým zpravodajům za velmi konstruktivní spolupráci. Cílem je dospět ke společnému Evropskému nebi, což je už poměrně letitý sen Evropského parlamentu. Učinili jsme k tomuto cíli několik kroků, řadu kroků. Leda, z čeho jsme dosáhli, ale je třeba pokračovat dál. Podařilo se snížit náklady částečně, zlepšila se situace pro cestující, ubylo spoždění, poklesly ceny, prospělo to životnímu prostředí, tě jsme omezili emise CO2 a také spoříme palivo. Tento návrh eh, představuje další krok před správným směrem. Chtěli bychom zajistit, aby všichni eh, se ujali své zodpovědnosti, aby zajistili transparentnost a zvýšili efektivnost a účinnost. Je, můj předřečník říkal, že eh, nemůžeme s, eh, podpořit komisi v tom, aby ty podpůrné služby pro letový provoz eh, roztříštila na jednotlivé části. My jsme to už eh, dříve řekli a myslím, že zítra se o tom také rozhodne. Mnoho ovšem závisí na tom, jaké výsledky jsou dosahovány v praxi. Máme určitou zkušenost se Single European Sky a víme, v čem spočívají uh, slabiny. Rád bych požádal komisi, aby se zaměřila zejména na řešení vznikajících praktických problémů. Z minulosti známe například eh, rozdělování příjmů eh, mezi eh, řízením, respektive mezi jednotlivými manažery letového provozu, která by tedy měla být jaksi rovnější. Chceme, aby lidé tím netrpěli.

Grazie. Děkujeme. A nyní má slovo pan Le Jari. Jedna minuta. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, vážená paní komisařko. Já se trošku obávám, že za těmito hezkými slovy zní to opravdu až tak poeticky jednotné evropské nebe, že je to takový trošku nebezpečný systém, nebezpečný projekt, bude zde privatizace těchto služeb, liberalizace těchto služeb a v podstatě zde opravdu hovoříme o tom, že chceme zlepšit konkurenceschopnost, to jste, o tom jste se zmínila i vy, a aby teda se došlo k nějakému lepšímu, lepším strukturám, pokud jde o navigaci v této oblasti, protože potřebujeme samozřejmě zlepšit tuto záležitost, i, i pokud jde o um, Evropskou agenturu ve Francii, v celé Evropě. Ovšem já se obávám, že to otvírá v podstatě možnost určité privatizované službě za sníženou, na nízký, nízké náklady, pracovníci, kteří budou špatně placeni a samozřejmě, že to zhorší i bezpečnost, základní bezpečnost našich cestujících. A proto já volám snahám po lepší bezpečnosti leteckého průmyslu, leteckého odvětví, větší bezpečnosti našich cestujících. Musíme proto zamítnout tento nebezpečný projekt, hovořit s členskými státy i s odbory, protože když chceme prostě snížit náklady, tak v podstatě eh, ano, mohli bychom se spíše podívat eh, na jiné oblasti, na akcionáře a ne vzít eh, jako rukojmího bezpečnost cestujících a lidských životů. Děkujeme a nyní pan Gerling jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko, vážení kolegové. Eh, jsem tady a zřejmě jsem jediná, kdo tady eh, zastupuje Gibraltar. A já samozřejmě nedokážu eh, tvrdit, kdo zastupuje toto odvětví. A já určitě nemohu být expertem na jednotné nebe, ale už po druhé za dvě měsíce jsem nucená tady klást otázky, které se týkají toho, proč členové tohoto parlamentu mají tendenci diskriminovat mé voliče v Gibraltar. Gibraltaru. Já opravdu nevím, eh, pan de Grandis Klaskar předložil pozměňovací návrhy 22, 23, 24, 5, 6, 7, ale proč to udělal, ale chtěla bych si s ním pohovořit o tom, proč to pokládá za nutné. Je naprosto nezbytné, aby Gibraltar byl zapojen do jednotného trhu pro letectví v souladu také s příslušnou dohodou a smlouvami. Pro mé voliče v Gibraltaru eh, je to prostě jeden nepořádek po druhém. Vidíme eh, Eh, zdržení, eh, pak eh, mm, špa, spory se španělskými rybáři. Proto já bych chtěla všechny upozornit, že je třeba hlasovat proti 20, 23, 26, 27 a ve prospěch pozměňovacího návrhu mé kolegyně paní Fosterové 144. Vol, volte prosím tak, abyste vol, hlasovali proti diskriminaci. Děkuji. Děkuji. Děkuji a teď přecházíme k postupu Catch the Eye, pan Banky. Děkuji, paní předsedkyně, vážení členové Evropského parlamentu jednotné evropské nebe. Jeho revize a návrh, legislativní návrh přináší řadu důležitých otázek. Evropská komise přišla s prohlášením, totiž, že současný rámec je třeba přepracovat, protože zatím nefunguje dostatečně efektivně. Komise přišla s návrhem, ale ten bohužel není úplně v pořádku, protože by upřednostnil větší eh, subjekty a pro malé by byly, by byly nevýhodný, například v Maďarsku, pro řízení letového provozu, protože to je malá společnost. Hovoříme o SSS plus 2, ale myslím si, že jdeme vlastně proti duchu navrhované koncepci. Jsou velké subjekty, které už teď požívají e, výhod na trhu a ty by byly dále výhodněni a vedlo by to na klady. Také se tady zavádějí omezení pro trh a to by vlastně bylo omezením i trhu samotného a rizikem. Děkuji. Děkuji. Děkuji, paní předsedající, pane, eh, paní místopředsedkyně. Eh, především chci eh, panu kolegovi Marinesku a stínovým zpravodajům srdečně poděkovat za tuto vynikající práci k jednotnému evropskému eh, letovému prostoru. Myslím, že to může být eh, výborný příklad toho, jak se nám daří eh, v evropskou spoluprací vytvářet přidanou hodnotu a zároveň sloužit životnímu prostředí. Z tohoto důvodu bychom tento projekt měli podpořit, zejména jeho realizaci v členských zemích. Eh, jakožto hm, obyvatel, eh, který eh, žije v blízkosti letiště, vím, kolik to stojí, když, je, když se má provoz letového, tedy letový provoz uspořádat tak, aby byl snesitelný. Bohužel letová bezpečnost a letové řízení je zatím zodpovědností na národní úrovni a e, já myslím, že je třeba, abychom e, je v Evropském parlamentu se to snažili změnit. Ano, děkuji. A nyní pan Picula. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já myslím, že bychom měli podpořit tento návrh, protože v leteckém odvětví musíme umožnit cestování bezpečné, cestování, které bude méně finančně nákladné a které nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Samozřejmě, že je důležité integrovat evropský vzdušný prostor a právě proto by tento návrh měl být vyrovnaným návrhem. Návrh v této oblasti by se měl ještě jednou projednat, měli bychom se podívat na jednotlivé priority, mezi které patří především letecká bezpečnost, Hm, nemají, řekněme, negativní dopad na jiné priority v této oblasti. Tento projekt by totiž neměl spochybnit eh, a stížit situaci malých zemí, které by poté museli splňovat různé podmínky obtížné, které mají negativní dopad na jejich ekonomiku, nebo například země s malými letišti. Právě proto bychom měli ještě jednou tento návrh propracovat. Děkujeme. Pro minuto, Ferreira. Děkujeme a nyní má slovo pan Ferreira, rovněž na jednu minutu. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážená paní komisařko. Tento mm, návrh se snaží liberalizovat v podstatě zkomercializovat ehm, tuto oblast letecké dopravy. Dostáváme v Evropě dostáváme se na novou úroveň, která, ze které by těžily hlavně velké letecké společnosti. To je podle mého názoru cílem tohoto návrhu dochází v podstatě k um, rozkladu na národní úrovni, národních leteckých navig- um, orgánů pro um, leteckou navigaci. Proti tomu bychom měli bojovat, protože to jsou orgány, které zajišťují bezpečnost leteckého provozu a samozřejmě nesmíme zapomínat na nejvzdálenější regiony, na malé země. Toto je podle mého názoru Eh, oblast, která je nesmírně důležitá, závažná. Chceme, aby jednotlivé letecké trasy byly efektivnější, účinnější, aby celý tento systém byl příznivější vůči životnímu prostředí. Toto můžeme dosáhnout, ovšem ne prostřednictvím liberalizace. Děkujeme. Děkujeme. Paní Tykal má slovo. Gracias. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já bych ráda zúraznila to, že jednotné evropské nebe by mělo být realizováno, protože by jsme mohli dosáhnout snížení spoždění eh, letadel a i negativní dopad na leteckého odvětví na životní prostředí. Mohlo by to vést k zvýšení konkurenceschopnosti, tvorbě pracovních příležitostí v Evropě, stimulaci eh, kvalitnějších, kvalifikovaných, lépe placených eh, míst. Sociální partneři by měli být zapojeni do konzultací, do všech, ohledně všech opatření, které by mohly mít sociální dopady. Letecké odvětví by mělo být naší prioritou. Ovšem tento projekt hovoří i o spožděních letadel, o cílech v oblasti výkonnosti, výkonu mm, mm, funkčních leteckých blocích, které měly být k dispozici již v prosinci 2012 a vedly by k lepší integraci a lepším službám v této oblasti. Děkuji, paní Tykal. A teď na, na minutu paní Lučeva. Děkuji zavedení jednotné legislativy která dává dohromady single jednotné um, evropské nebe 1 a dvě eh, nám přináší dobrou perspektivu, ale bude třeba vyčkat, až budou státy opravdu k tomu připraveny. Samozřejmě, že už je tady mnoho výsledků oddělení eh, řízení letového provozu a uspořádání letového provozu by vedlo ke soustředění vlastně těchto činností ve větších podnicích, což zase by mělo dopad na vnitrostátní mechanismy. Proto je třeba posílit spolupráci mezi členskými členskými státy a neměli bychom jim vyčítat, že ještě nejsou třeba připraveny tuto progresivní technologii akceptovat. Je třeba nejprve udělat eh, vyhodnocení dopadů, včetně sociálních dopadů. Jistě všichni jsme za větší konkurenceschopnost, za větší bezpečnost, za větší efektivitu. Nicméně musíme chránit pracovní místa a vytvářet větší stabilitu na vnitrostátní úrovni. Děkuji, děkuji. A nyní... Komisařka, pane předsedo, my jsme eh, slyšeli tady dnes zajímavou rozpravu. Komise samozřejmě chápá, že něk- chápe, že některé eh, na, části jeho návrhu jsou obtížné pro některé aktéry, ale musíme mít na zřeteli dobro celého systému. Jestliže nebudeme udržovat prvotřídní systém, všichni budou trpět tím, ať už to budou pracovníci, cestující nebo hospodářství jako takové. Pokud jde o nezávislost dohledových orgánů, myslíme si, že to je vůbec nejdůležitější aspekt eh, tohoto návrhu a jsem ráda, že vidím širokou podporu. Stejně nás těší podpora racionalizace eh, institucionálního uspořádání a regulačního systému. Ovšem regulování podpůrných služeb je velice důležitým předpokladem, abychom zajistili rovné podmínky, až se budou eh, vypisovat hospodářské soutě- eh, veřejné soutěže. A je nám líto, že došlo ke značnému rozmělnění našeho návrhu. Pokud jde o to, aby eh, Evropská bezpečnostní agentura eh, spolupracovala s vnitrostátními orgány. Samozřejmě, že by tady bylo třeba to ještě pořádně posoudit. Myslíme si, že je to trošku předčasné, ale určitě bychom to mohli podrobněji posoudit v budoucnosti. Na závěr mohu pouze říci, že vítáme pozitivní úvahy parlamentu. Teď je na čase, abychom se pohnuli dopředu, abychom už ukončili nekon, nekončící eh, přípravné diskuse. Rozhodně náš evropský systém potřebuje takový upgrade a neměli bychom srácet eh, čas. Děkuji vám, paní komisařko. A teď pan Marinescu má dvě minuty. Președinte, vreau să mulțumesc uh, colegilor. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat uh, kolegům zpravodajům za spolupráci a za odvenou práci a také děkuji panu Sasolemu, který je autorem druhé z těchto dvou souvisejících zpráv. Chtěl bych nejdříve reagovat na komisi. Tím, že se rozdělí eh, eh, podporné služby, eh, nelze dopad těchto služeb snížit. Nicméně implementace bude velice obtížná. Dále si myslím, že s, toto rozdělení nepovede přímo k ubytku pracovních míst, ale spíše k tomu eh, povede eh, zkrácení letových dob a napříjmení letových tras a vůbec zjednodušení letového provozu. Toto uznáváme. Nicméně na úrovni členských zemí Hm, panují obavy ze ztráty pracovních míst a e, z nového systému řízení. My se domníváme, že e, nové uspořádání nicméně e, přinese výhody, zejména pro bezpečnost letového provozu. My v Rumunsku říkáme, nelze uniknout tomu, čeho se člověk bojí. A já si myslím, že nakonec Single European Sky si najde své místo na světě a že uvidíme, eh, že prospěje jak letovému odvětví, tak také cestujícím eh, na palubách letadel. Děkuji vám. Děkujeme, pane Marinesku. A nyní má slovo pane Sasoli. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Budu velice stručný protože vidíme, že už máme veliké spuštění. Rád bych poděkoval především panu Marineskovi. Hovoříme zde o zamezení fragmentace přenosu um, pravomoci z národní úrovně na úroveň Evropské agentury. Hovoříme o tom, že potřebujeme určitý dohled ze strany parlamentu, chceme efektivnost, chceme bezpečnost. Nemůžeme říct, že se snižuje bezpečnost, to, ten, kdo to říká, tak to skutečně nemá pravdu. To, co potřebujeme zajistit, je zároveň Mm, umožnit privatizaci tam, kde je to možné. O tomto aspektu když jsme společně hovořili, ať již to můžeme udělat prostřednictvím delegovaných aktů. Vy jistě víte, jak se k tomu staví Evropský parlament, který jde ještě nad Eh, rámec výboru eh, návrhu, které přišly z jednotlivých výborů Evropského parlamentu. Chceme mít kontrolu, chceme mít dohled, ano, to chceme zajistit. Ovšem zítra, když budeme hlasovat u těchto dvou textů, to je prostě ještě pořád nás bude čekat hodně práce i po tomto hlasování a já se opravdu těším na to, že dosáhneme společně těchto cílů, které jsme si stanovili. Děkujeme, říká pan předseda a tím jsme dokončili tuto část našeho dnešního pořadu. Hlasovat budeme zítra v poledne. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu na našem dnešním programu. A to je zpráva kolegy Mejera ohledně souborných cestovních služeb a cest s asistovanou přípravou. Nejprve dávám slovo zpravodaji na čtyři minuty.